Prosím vás všechny, abyste zaujali místa i zpravodaj. Máte všichni sebou vaše hlasovací kartičky? Dnes máme pouze jednu zprávu pro hlasování a sice způsob, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020. Potom budeme projednávat zprávu o nové industrializaci Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti a poté budeme mít výměnu názoru s komisařem odpovědným pro otázky s Travitoniem Borgem. Eh, takže že jsou všichni kolegové připraveni, Začneme s hlasováním. Nejprve pozměňovací návrh 1. O tom budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Pak přeskočíme konzolidovanému návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Poté to pokračuje stran 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, to není jasné. Takže budeme hlasovat elektronicky od RAN 11. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Konzolidovaný návrh trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 69, kdo je pro, proti, zamítnuto, 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, přijato. Teď se dostáváme eh, k 70 a 13 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pak se dostáváme ke tranu 14 pro, proti. Není to jasné. Čili o tran 14 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končuje hlasování. Přijato. Titre 8 pro proti, zdržel se, není to jasné, takže o ITR 8 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Sedmdesát dva pro, proti, Zdrželi se přijato. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. tre 9 pro. Proti. Přijato. Pak přeskočíme na ITRE 11 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 81 eh, a tran 16 dohromady, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Eh, elektronicky hlasujeme. Takže 1,80 a tran 16. Končí hlasování. Přijato. 82 a trans 17 pro. Proti. Je to přijato. 83 pro. Proti. Zamítnuto. Potom tran 18 pro. Proti zamítnuto. A pak přeskočíme k jedenáctce a i třináct Kdo je pro? Proti? Přijato. 97 eh, pro, proti. Zdržel se přijato. 14 pro, proti. Není to jasné, takže o 14 budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. ITRE 1. Pro, proti. Zdržel se. ITRE 1 elektronicky, protože to není jasné. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato. Potom přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 18 a TRAN 2. To jsou shodné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1973 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Potom přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 28. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. A potom budeme hlasovat o 30. Tak kdo je pro? Proti? Tak budeme, bylo to zamítnuto. Co? Pro, proti, zdržel se, není to jasné, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 3 elektronicky. Hlasování je eh, zahájeno, hlasování ukončuji, přijato. A pokračujeme stran 6 pro proti, zdržel se, zamítnuto trám 7, proti, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pak pokračujeme s 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme trans 7. Ne, e, číslo 39, Karl Heinz, pozměňovací návrh 39. Hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Zamítnuto. A pokračujeme dál. Hlasujeme o 4 a 40. Takže tran 9 pro, proti, zdržel se, není to jasné, elektronicky to přeskoumáme. Tran 9 hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Vitre 6 pro, proti, zdržel se, Přijato. A potom jdeme do prvního závěrečného hlasování. Zahajuji hlasování elektronicky jako vždy. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 45 pro, 3 proti 8 se zdrželo. A teď jdeme do závěrečného hlasování o návrhu legislativního usnesení. Také elektronicky zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 53, 4 proti, pro, 4 proti, 1 se zdržel. A teď se ptám zpravodaje, zda chce zahájit vyjednávání s radou, ano či ne. Já z hlediska většinových poměrů pro kompromisní návrhy bych požádala o udělení mandátu. Ano, Holger Kram chce, ale musíme to přeskoumat, jestli smí, takže elektronicky budeme hlasovat o udělení mandátu, musí získat 35 hlasů pro. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Je to naprosto jasné. Přijato eh, srdečně blahopřeji Holgeru Klamerovi a srdečně vítám eh, v našem kruhu eh, návštěvnickou skupinu mé skupiny z Berlína. Vítejte srdečně v našem výboru. Já už jsem si myslel, že je tady půlka Berlína. Buďte srdečně vítáni a můžete se zúčastnit dále našich porad. Ti, kteří tady chtějí zůstat, jsou srdečně zváni k tomu, aby se účastnili. A ti, kteří teď mají něco jiného v plánu, eh, ti by měli prosím pěkně opustit sál v tichosti. So, es geht jetzt weiter mit takže nyní pokračujeme se zprávou o industrializaci Evropy k podpoře konkurenceschopnosti a udržitelnosti. A tady je zpravodajem pan kolega Šimanský, kterému bych rád hned udělil slovo, ale prosím pěkně v klidné atmosféře, aby mohl představit svou zprávu. Prosím vás, abyste ukončili vaše rozhovory, aby a to mohl se kolega Šimanský chopit slova. E, pane předsedající, šanovní państwo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dámy a pánové, Evropská komise e, vydala sdělení o nové industrializace Evropy a náš výbor má za úkol eh, k tomu učinit stanovisko, eh, které eh, zohledňuje také stanovisko výboru pro průmysl. Ten návrh tohoto stanoviska vám byl dán k dispozici a mým úkolem je E, zdůraznit všechno, co je důležité pro další rozvoj evropského průmyslu, ale také pro udržení pracovních příležitostí. Evropský průmysl je jeden z hlavních prvků e, e, strategie, jejímž cílem je plná zaměstnanost a také další hospodářský růst. Jsem přesvědčen, že tato strategie by mohla být vyrovnaná, protože na jedné straně společnosti by se mohly těšit určité podpoře eh, ve snaze zůstat na evropském kontinentu a vytvářet nové pracovní příležitosti. Na druhé straně však tato strategie může být také navržena takovým způsobem, eh, že by mohla vlastně eh, omezit i určitý negativní dopad průmyslu na životní prostředí. Um, toto je možné, i když je to složité, ale vyžaduje to eh, spolupráci všech zúčastněných stran a také jejich odhodlanost. Jsem přesvědčen, že udržitelná průmyslová politika je realizovatelná za předpokladu, že budeme mít i Eh, vhodnou politiku ochrany životního prostředí. Jestliže Evropa má i nadále zůstat eh, na vedoucí pozici, co se týče ochrany životního prostředí, tak eh, bychom si měli být vědomi také toho, co to průmysl stojí v současné době. Dochází k úniku uhlíku a Evropská komise, respektive ve svém sdělení komise, hovoří o jasných rozdílech eh, v cenách energií mezi Evropou a takovými zeměmi, jako, je, jako jsou například Spojené státy. Zatím z toho ale nikdo nedělá žádný závěr. Takže já navrhuji, abychom se podívali na možnosti levnějších zdrojů energií včetně využití nekonvenčních zdrojů, jako je břidlicový plyn. Také únik uhlíku je fenomén, který do určité míry jde proti eh, vlastnímu eh, konceptu ochrany životního prostředí. Nesmíme eh, zapomínat, že dobře fungující Ehm, průmysl v Evropě již eh, není, ne, nemá negativní dopad na životní prostředí, eh, protože tento dopad je teď daleko nižší. ve srovnání s výrobky, které se vyrábějí jinde než v Evropě. Toto jistě platí eh, o těch sektorech průmyslových, které právě jsou energeticky mimořádně náročné. Emise eh, se snížily v poslední době o 8%, hovořím o CO2 emisích. Ehm, objevily se nové technologie, eh, které však nemohou být použity, aniž bychom k tomu využívali různých produktů, produktů, které jsou energeticky velice intenzivní, jako je například určitý typ skla a podobně. Chtěl bych vám jenom říci, že 15. května je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Myslím si, že naše úloha v tomto procesu je skutečně klíčová. Někteří eh, vlastně eh, hovoří, že jsme tady v jakési svatyni eh, ochrany životního prostředí. Našemu výboru se někdy říká eh, svatyně ochrany životního prostředí, ale myslím si, že musíme spolupracovat i s dalšími výbory. Ja, das Allerheiligste. Äh, das steht hier sicherlich nicht zur Debatte. Ähm, o tom se jistě nebude diskutovat a teď mám následující přihlášky, kromě stínových zpravodajů Koren Lepáž, Joulainen a eh, kolegyně Gutierrez. Zapomněl jsem na někoho? Ano, vy jste stínový zpravodaj. To je jasný, takže nejprve Má slovo Jo Leinen, který zastupuje eh, paní Merkisovou. Já. Děkuji, pane předsedo. A děkuji kolegovi za práci na návrhu stanoviska. Ovšem asi si nikdo nemůže eh, představovat, eh, že eh, mm, tento návrh se, si získá většinu v výboru pro životní prostředí. To, co je zde napsáno v řadě odstavců, je opakem toho, co dlouhé léta tady eh, zpracováváme a rozhodujeme. Ochrana životního prostředí, ochranou klimatu je spíš motorem reindustrializace Evropy. Je budoucí perspektivou pro eh, řadu průmyslových odvětví a ne brzdou, nebo jak je to tady popsáno, negativním faktorem. Myslím, že eh, za ta eh, léta jsme poznali, že budoucnost eh, v, je v budoucnosti efektivně využívání energií v Evropě. A tady je třeba hodně investic, které už částečně byly učiněny. A myslím si, že tuto návr, eh, tento návrh musíme přepracovat. Jistě přijde eh, řada eh, pozměňovacích návrhů, které pozitivněji ocení ochranu životního prostředí a mm, rozumné klimatické politiky. Samozřejmě ceny, náklady a konkurenceschopnost mm, evropského průmyslu je v tomto smyslu třeba vnímat v konkurenci tedy s ostatním průmyslem jinde ve světě. Nicméně budoucnost, tomu strategie pro budoucnost nemůže spočívat v tom, že teď ukončíme e, ekologické strategie. Naopak e, musíme hledat e, vhodné rámcové strategie pro tyto miliardové investice. Tolik tedy ode mě. Děkuji, jo. A nyní kolega Panajotov za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ale předvědčen, že reindustrializace je klíčová otázka pro Evropu. Samozřejmě reindustrializace proběhne eh, ekologicky příznivými metodami, zelenými eh, technologiemi. A pokud jde o eh, břidicový plyn a systém obchodování s emisními povolenkami, tak tam nás čeká jistě eh, velmi brzo debata, ještě před příštími volbami, a tam to jistě budeme muset vyřešit. Myslím si, že konkurenceschopnost Evropy silně eh, závisí na její reindustrializaci. A potom životní úroveň. Musíme toto udělat, eh, toto jak nejlépe umíme. Děkuji a nyní kolega Bask a Jaghaut za uh, zelené. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji panu zpravodaji eh, za jeho eh, stanovisko. Já se vás nepřekvapí, že, nes, že zcela nesouhlasím s tím úplně, co jste sepsal, ale že můžete očekávat určité pozměňovací návrhy k tomuto pozměňovací návrhy, které eh, zásadně mají měnit eh, poselství pana zpracovatele stanoviska. Já si myslím, že to je eh, jádro evropské budoucnosti. Všichni se shodneme, že potřebujeme v Evropě průmysl. Ano, potřebujeme. Velkou otázkou všem je, jaký průmysl to má být. A o tom tahle zpráva má pojednávat. Zabýváme se tím, eh, v čem jsou silné stránky Evropy. Evropě stárne společnost a to se nezmění. To je prostě osudem Evropy. Hospodářský růst bude eh, nižší než ve srovnání s eh, vznikajícími ekonomikami, jako jsou Čína a Indie. I tady budeme v nevýhodě, to se také nesmění. Potom eh, jsme regionem, který je velmi závislý na dovozu zdrojů. Hustě osídleným, nemáme mnoho zdrojů sami, sami svých. A to je také eh, tedy eh, slabá stránka. Takže pokud se podíváte do budoucnosti, tak nemáme tolik věcí, kde můžeme být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Jenom v jedné věci můžeme být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni, a sice v inovacích. Tam můžeme a musíme být konkurenceschopní. Nepůjde, nepůjde to eh, vzhledem ke, jinak eh, než takto vzhledem ke stárnoucí společnosti a závislosti na zdrojů. V té zprávě je sedm bodů, i když teď eh, už se tam můžeme, tam můžeme nalézt fakticky nesprávné věci. Vysoké ceny energií jsou dány strukturou zdaní. Ukažte mi, že to je cenou uhlíku která je na třech eurech. Takže prosím, držme se fakt. Čili já bych tam uh, radil napsat, uh, v čem spočívají silné stránky Evropy do budoucna. Jedná se o inovace. Jaké inovace? V čem chceme, aby Evropa vedla? Právě inovace, které povedou k uh, nízkouhlíkovým emisím. Tam můžeme konkurovat na mezinárodní úrovni. Podívejte se na to sektorově, třeba ocelářství. Tam je nadvýroba. Z toho se těžko vzpomotujeme. Dva největší eh, zákazníci pro eh, ocelářství je eh, stavebnictví a eh, automobilový průmysl. A tam se asi nevrátíme na poptávku eh, z let 2006 až 2007. Evropané si prostě už nebudou kupovat tolik eh, aut nebo domů. Jaký sektor potenciálně eh, roste a bude poptávat stále ocel? Samozřejmě větrné elektrárny. Takže pokud chtějí prodávat více oceli, tak musí mít strategii kultivace zákazníka a to, bude, eh, to budou větrné elektrárny. Takže je třeba eh, zamýšlet se nad tím v souvislosti s tí, se silnými stránkami Evropy. No. A tady obnovitelné zdroje energie jsou jedinou variantou pro reindustrializaci Evropy. A to tež platí pro chemický průmysl. Eh, jaký má potenciál? Právě bioekonomika. To je jediný sektor, který může představovat růst pro chemický, odvět, pro chemický průmysl pokud eh, tohle nezajistíme, takhle nasměrujeme evropskou ekonomiku, tak eh, budeme zaostávat. Klimatické, eh, klimatická politika tohle sama o sobě nepřinese, jenom nám zrychlí, napomůže tomu. A proto vždycky jako zelení propagujeme klimatickou politiku. Nejenom kvůli životnímu prostředí, ale i kvůli reindustrializaci Evropy. Ale zeleným způsobem. A to bude i jádrem našich pozměňovacích návrhů. A potom to zásadně změní vyznění této zprávy. Ovšem to bude pro Evropu eh, do budoucna potom mnohem veselější příběh a doufám, že po těch změnách se po to také budeme moci podepsat. Děkuji vám v naší členské zemi je právě, eh, jsou větrné elektrárny druhým největším odběratelem eh, v oceli a ne stavební průmysl nebo automobilový průmysl. A teď pan Bokroš. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně od paní Ford, která zde dnes nemůže být. Plně podporuji iniciativy, které umožňují Evropě větší konkurenceschopnost, zejména opatření na snížení regulační zátěže podniků a průmyslu. Ta jsou důležitá. Zejména mi eh, leží na srdci eh, přesouvání emisí uhlíku do zahraničí a, musíme zajistit, abychom měli konkurenceschopné ceny energii v Evropě. Ovšem prohlášení stačí. Musíme jednat. Potřebujeme jasný harmonogram pro tyto kroky. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegyně Liotár. Nechce, takže Korinne Páš. Děkuji, pane předsedo. Moje návrhy se připojí k tomu, co tady již řekl kolega Lajnen a další kolegové. Domnívám se, že zpráva vypíchla velice zajímavé věci, co se týče reindustrializace Evropy v Dobéně, kde jsme měli skutečně vedoucí pozici a ne vždy jsme to uměli transformovat v průmyslovou výrobu a tady musíme právě začít. Potřebujeme jednat v materiálech, v této výrobě a nezdílím rozhodně orientaci zprávu, která nám byla dnes prezentována, která mi připadá jako, že se spíš obracíme do budoucnosti, do, do minulosti než do budoucnosti. Uh, Eh, otázka ocelářství je centrální otázkou. Když se podíváme na výrobu energie, eh, která eh, by měla snižovat uhlíkovou stopu, je také velice důležité, čili je nutné orientovat se na obnovitelné energie a spořit. To znamená všechny technologie, které umožňují účinnost energií. Návrh komise znamená vlastně třetí průmyslovou revoluce. Já si myslím, že to je skutečně ta linie, kterou bychom měli následovat, protože ta nám umožní reindustrializovat Evropu. Děkuji mnohokrát. A nyní kolegyně Guterres. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda řekla, ne všechno je černobílé. A tady to vidíme právě černobíle. A není to tak ve skutečnosti. Já bych si přála, aby Evropa měla cíle, eh, které prostě už byly zavedeny. Trvalá udržitelnost v životním prostředí, nehovořím tady o hospodářství, ale myšlenka, že musíme mít čistou energii, životní prostředí, nízké emise, to jsou všechno záležitosti, které znamenají, že větší část průmyslu si přeje spotřebovávat méně energie. A to je téma enormních nákladů za energii. Jsme kontinent s nejdražší energií. 90 našeho průmyslu si přeje nižší spotřebu energie, ale také jsme se zmílili. A protože povinnosti a úkoly snižování emisí a snižování výdajů na energii není snadné. Dám vám příklad. Evropa chtěla odsolování vody před deseti lety a s velikou silou se o to zasazovalo, ale neuvažovala o energetických nákladech. A odsolování stojí tolik energii, že ekologický návrh, který byl mm, dobrý, stále ještě nevynalezl eh, dobrou technologii, která by umožnila nízkou spotřebu energie je třeba eh, docílit odsolování mořské vody, ale s nižší spotřebou energie, možná za použití alternativních energií. Ale dnes není možné platit tyto vysoké náklady a nemůžeme si dovolit ty enormní náklady. Eh, které to sebou nese. Je to velice komplikované a ráda bych řekla, že je třeba dělat méně eh, obecnou politiku, ale abychom se zaměřili na konkrétní záležitosti, abychom vyřešili konkrétní problémy. Nemůžeme zavírat náš průmysl. Průmysl je naše budoucnost. A je, ale zatím prostě upřednostňujeme čínský a indický průmysl, které nám dovážejí věci za nízkých nákladů ale nemáme tady vysledovatelnost a vystupovatelnost, za, jaká, za jakých energetických nákladů to bylo u nich vyrobeno. Eh, prostě už ne, nemáme stejnou situaci pro každý průmysl a pro každou zemi. Je třeba podporovat inovace, ale některé státy si to nemohou dovolit. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní Karl Schlüter. Děkuji. Myslím, že ten, toto stanovisko je takové divné já když eh, se na to dívám, tak mám pocit, že to obsahuje takovou starou sovětskou doktrinu. Vůbec to nevypadá jako dokument o budoucnosti Evropy. Hovoří se zde o levné energii, hovoří se zde o veřejných finan, veřejném financování soukromého výzkumu, aniž bychom tady hovořili například o nějakém napojení na ochranu duševního vlastnictví a tak dále, nebo konkurence průmyslu smyslu eh, cestou eh, levných eh, produktů. Neměli bychom mít žádnou legislativu v oblasti ochrany klimatu. Já nevím, to je absolutně špatné pojetí budoucnosti. Jakýkoliv produkt, který chceme dát na trh, musí být velice energeticky úsporný relativní eh, náklady na energii jsou eh, v některých zemích dražší než v Evropě. Jestliže náš průmysl půjde tím starým sovětským způsobem, tak nebudeme z toho nic mít. Myslím si, že toto skutečně je naprosto špatně koncipované, není to vůbec dobré pro průmysl, a pak to průmysl zabíjí a pokud bychom šli touto cestou, tak bychom žádný průmysl za chvíli neměli. Čili je potřeba to úplně přepsat, úplně od začátku a podívat se na možnosti, které nám dává environmentální investice jaké nám dávají environmentální investice. V tom spočívá budoucnost. Čili já bych skutečně chtěl úplně změnit eh, tón tohoto dokumentu. Děkuji. <clears throat> Děkuji e, nad... Děkuji, děkuji, e, děkuji pane předsedající Jestliže se zamyslíme na tou otázkou dalšího rozvoje průmyslu v Evropě, e, budeme muset přitom vycházet z určitých priorit. Inovace, ano, ano, jsem pro. Nové technologie, i to jsem ochotna podpořit. Ale ta otázka je, proč hovoříme o té zelené ekonomii. Pochopitelně potřebujeme rozvíjet tuto koncepci zelené ekonomiky, ale není to jediná ekonomika, kterou máme. Musíme eh, využívat eh, maximálním způsobem zdroje, ale přitom musíme být také rozumní v tomto přístupu. Musíme eh, vycházet z toho, co máme, z těch zdrojů, které máme k dispozici. V Číně nebo v Indii Eh, využívají eh, také eh, zdroje, které mají k dispozici. Lidský kapitál. Pochopitelně těžko se rozvíjí lidský kapitál, pokud se celé průmyslové odvětví přesune někam do Asie. Nikdy nebudeme schopni udržet mladé lidi, pokud jim nevytvoříme příznivé podmínky. Jestliže budeme i, i nadále všechno kupovat ze zemí mimo Evropu, tak mladí lidé zkrátka od Evro, z Evropy budou odcházet. A to se netýká pouze eh, větrných elektráren. Eh, myslím si, že někteří z vás eh, nemají vůbec žádné technické znalosti. Já myslím si ale, že jestliže budeme měnit zákony každé tři roky nebo každých pět let, tak nakonec nebudeme mít vůbec žádné investice ani z Číny, ani ze Spojených států a nebude z toho mít naše ekonomika absolutně žádný prospěch, protože eh, zkrátka lidé budou říkat, s těmi Evropany se nedá vůbec jednat. Jaká je úloha eh, Evropské investiční banky? Měla by vytvářet vhodné nebo vhodnější podmínky pro průmysl. Eh, někteří lidé hovoří o nové průmyslové revoluci, ale jaký je účel celé této věci? skutečně si myslím, že eh, eh, musíme věci dělat a nejen o nich mluvit. Děkuji. Karamba. Ja, als Demokratin respektiere ich jako demokratka a eh, respektuji názor pana Šimaňského i jako členka výboru pro životní prostředí souhlasím s předřečníky ohledně toho, že by bylo nejlepší ten návrh stáhnout a napsat ho celý znovu společně. Nicméně pokusíme se pozměňovacími návrhy eh, ho nastavit správným směrem. Pokud eh, jde o paní Hybner, to, co říkáte, eh, zní, jako bychom chtěli zabetonovat průmyslovou politiku 19. a 20. století i do století 21. Já si myslím, že potřebujeme industrializaci Evropy, ale docela jistě potřebujeme ji tak, aby odpovídala na otázky ne 20. století, ale 21. Samozřejmě jde o zachování eh, pracovních míst v odvětvích, eh, která v současné době spolehají na fosilní energie, ale nejde o to je nadále podporovat, ale receptem musí být umožnit těmto odvětvím eh, přijít na alternativy. A alternativy pro mě není to, ne, nepředstavují to, co se tady tvrdí, že je cenově výhodné. Eh, kolega Šimaňský tady hovořil o, fracking, o mm, frakování a to jsou věci, hydraulickém štěpení, to jsou věci, eh, které jsou pravděpodobně jedny z nejdražších, které si teď představ, mm, dokážeme představit. Takže potřebujeme eh, výzkum a inovace. Pokud chceme hydraulicky štěpit, tak to musí být jinými metodami, než teď si je k dispozici. A potom Eh, energie bez oxidu uhličitý, eh, eh, uhličitého, když hovoříme o atomové energii, ano, musíme zachovávat, tedy zvažovat celý jejich životní cyklus až do uložení. A to samozřejmě potom není zdaleka tak nejvýhodnější, jak se to zdá. Děkuji. Takže řada kolegů eh, mm, se nabízí, že pomůže panu Čemanskému eh, zlepšit eh, ten jeho, ten jeho návrh. Bude tady určitě řada pozměňovacích návrhů a já si myslím, že bych se k tomu také měl vyjádřit, protože máme jednu z nejtěžších hospodářských krizí poválečných a měli bychom se zamyslet nad tím, jak průmyslová politika má vypadat do budoucnosti. Slyšíme tady konzervativní kolegy, kteří eh, jsou proti eh, té bioekonomice. A eh, ono existuje sto různých definic zelené ekonomiky. Třeba mm, v roce v Riu jsme si zjevně nerozuměli. Jeden myslí to, druhý myslí ono. A celé hospodářství potom musí dýchat trvale udržitelně, být tak nastaveno. A nejenom v oblasti ochrany životního prostředí, ale v oblasti celé ekonomiky, protože Eh, ta krize vyplynula z masivní finanční krize, ale musíme si uvědomit, že tady máme určitý, eh, určité eh, sociální standardy. Čili tady musí být určitý soulad mezi nimi. To rozdělování na zelenou ekonomiku a hnědou ekonomiku, to nedává smysl. Ono je jenom jedno hospodářství a to musí být trvale udržitelné. A, a to i pokud jde o ty energeticky náročné náročná odvětví, jako je ocelářství. Proč eh, eh, je eh, v německé hospodářství tak dobré. Není to kvůli výhodným cenám energii. naopak, ty jsou druhé nejvyšší tady, ale my opravdu musíme trošku uh, tu uh, zprávu uh, vylepšit tak, aby to k něčemu bylo. A pan Šimaňský se tady uh, směje, uh, takže jistě má chuť to uh, zlepšovat. A dal bych ještě slovo komisi, když tady, jestli tady někdo je. Evropská komise? Není tady nikdo? Ano, je tady někdo. Tak prosím. Tak jenom velice eh, stručně, my jsme eh, toto eh, zpracovali po poslední krizi, která vypadá to, že ještě pokračuje. Takže jsme se zaměřili na ty čtyři pilíře. Přístup k financím, což je taková krátkodobá věc, kvalifikace, to je dlouhodobá věc, potom mezinárodní trhy a inovace. A v poslední době jsme byli svědky toho, jak to, že u nás byl jenom malý růst, nebo tak ten malý růst byl právě díky růstu exportu mimo Evropu. Jenom zareaguji na inovace. O to tady eh, vlastně jde, hlavní obsah toho sdělení. A nejenom, nejde jenom o výzkum a vývoj, ale o jeho uplatnění. Proto je tam těch šest prioritních eh, eh, oblastí a ty se zaměřují na ozelenění průmyslu. Týká se to eh, zelených vozidel, eh, bioproduktů a tak dále. Takže myslím, že se musíme zaměřovat na základní rámcové podmínky a tam eh, nepatří jenom zazeleňování. Nicméně efektivní využívání zdrojů opravdu eh, spolu s tímto považujeme za cestu dopředu. Prosím, pan eh, Šimaňský, protože pan komisař už eh, čeká před dveřmi. Chcete, pan Šimaňský, reagovat? Já jsem poděkovat, já ne tylko... Ehm, chtěl bych pouze poděkovat, vyjádřit svůj vděk všem těm, kteří se zúčastnili této diskuse. Já jsem si byl vědom toho, že eh, přijde celá řada pozměňovacích eh, návrhů. Ostatně jde o to, abychom eh, se dobrali nějakého řešení. Nejde o to, že by něco bylo tesáno tady do kamene. Musíme být také připraveni na určité prohry. Já tady zastupuji Polsko a máme trošku jiný pohled na Eh, těžký průmysl. Ten pohled je určitě jiný, než jaký máte vy. Děkuji, tím se dostáváme eh, eh, ke konci této diskuse. Jak jsem řekl, 15. května 2013, 12 hodin je lhůta pro předložení prezidentských návrhů. Potom v říjnu bychom to měli mít na plenárce. A kdy o tom budeme hlasovat. A Teď bychom měli mezi námi přivítat pana komisaře Borga. So, jetzt können wir starten. Takže teď můžeme eh, se do toho pustit. Eh, vítám tady srdečně eh, komisaře pro zdraví a budeme postupovat následovně. Panu komisaři dám slovo na 10 minut, aby nás uvedl do debaty a potom dostanou slovo koordinátoři a potom všichni ostatní. Na pořadu jednání to máme spoustu. Kolegyně Lina Evan eh, tady má ještě směrnici o tabákových výrobcích, eh, což eh, pro nás představuje obrovskou záležitost. Jsme rádi, že to mm, nakonec prošlo před Vánoci, přestože tady byla změna ve vedení. Potom je tady komedině Dagmarot Bernet, eh, Berend, in vitro diagnostika. A to je také oblast, eh, kterou, se eh, tady, kterou je třeba se zabývat a regulovat ji. A potom je tady zpráva Glenise Velmot. Sice klinické zkoušky na to bychom se také zaměřili dnes. A Jack Panio eh, mi právě eh, oznámil, eh, že už je tady, do, došlo tady ke schodě v oblasti zdravotnického rámce. Tak to vám blahopřeji, že tyhle věci už jsou k dispozici. Ale od se čekáme i nové věce které je třeba připravit pro nový parlament, protože my už je asi nestihneme zpracovat. Jedná se například o řád, poplatkový řád pro EMA, protože chceme dosáhnout toho, aby se agentury sami spolufinancovaly a nemuseli se vždy zahrnovat jenom do těch 6 letých plánů. Ty agentury by měly být samostatné, nezávislé a k tomu podle mě e, také e, patří e, rozumné finanční vybavení. Tak, aby, a netýká se to jenom EMI, ale bude to i se týkat dalších, takže Dále už nebudu hovořit a dám eh, slovo přímo panu eh, komisaři. Pane Borži, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. This is, I believe... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to je po čtvrté, kdy jsem přišel do vašeho výboru, což ukazuje, eh, že skutečně eh, je těch věcí, které musíme diskutovat, obrovské množství, ať už to byl ten skandal s koňským eh, masem nebo ta, ta nejrůznější slyšení. Teď tedy je, se jedná o strukturovaný dialog. Pochopitelně všechny tyto věci eh, jsou přímo ovlivněny tím, co se děje mezi těmi jednotlivými setkáními. My víme, že také se blíží už konec funkčního období v květnu příštího roku. A proto je důležité, abychom v letošním roce se soustředili na ty legislativní iniciativy, které by jak parlament tak komise ráda dotáhla do konce. Je eh, důležité tedy, abychom eh, k tomu přizpůsobili také rychlost realizace těchto kroků. Jsem velice eh, rád, že parlament se zabývá intenzivně tou směrnicí o tabákových výrobcích. To je věc, která současní s celou řadou dalších věcí, které souvisejí se zdravím. Myslím si, že to je velice dobře naformovaná, vyrovnaná směrnice. Důležité na tom je to, že je potřeba, abychom to v rámci tohoto parlamentu ještě schválili. Chtěl bych říci, a neprozruji žádné tajemství, že ti, kteří jsou proti eh, této směrnici, to nebudou Eh, to dělat otevřeně, ale eh, pochopitelně eh, půjde o nejrůznější další jednání. Takže ti, kteří jsme pro tento velice dobře vyrovnaný přístup k regulování tabakových výrobků, bychom si měli být toho vědomi a měli bychom s tím bojovat. Jsem si vědom toho, že když tento výbor diskutoval o zprávě paní McEwen, tak zde byly vyjádřeny různé názory. Eh, týkající se například toho, jak by měly vypadat cigaretové balíčky, eh, jakým způsobem bychom měli přistupovat například k vodním dýmkám, k elektronickým cigaretám a tak dále. To jsou věci, které jsme vzali v úvahu. Je velice důležité, abychom měli eh, směrnici, na které se dohodne co nejširší co největší množství lidí. Myslím si, že to je ze strany parlamentu velice dobrý příspěch, což je velice dobré také pro naše eh, příští, de, de, eh, příští eh, generace. Doufám, že to povede ke snížení počtu kuřáků v Evropě o další 2%. To znamená, že budeme mít o 2,4 miliony kuřáků v Evropě méně, což bude znamenat lepší zdraví pro naše občany a také ale úspory pro naše občany i naše vlády. Eh, hovořím tedy o léčbě nemocí, které souvisejí s kouřením. Čili eh, chtěl bych poděkovat všem členům eh, tohoto výboru, hlavně paní zpravodajce, za vaši práci, za vaše připomínky. Doufám, že se nám podaří přijmout tedy ještě v tomto funkčním období tuto směrnici. Co se týče koňského masa, Eh, tato celá epizoda, co se tedy stalo od té doby, co jsem navštívil tento výbor eh, v únoru letošního roku, já jsem vám slíbil, že eh, jakmile budeme mít k dispozici výsledky toho testování DNA, který by měl určit, jestli je skutečně koňské maso v těch v tom, koni, v, v tom koňském mase, včetně tedy eh, té, těch eh, léčiv, která eh, se používají pro léčbu koní, tak my jsem řekl, že vám to dám k dispozici, protože jsem přesvědčen, že pouze transparentnost uklidní naše občany co se týče tedy bezpečnosti našich potravin. My jsme to skutečně dělali, společně jsme financovali eh, tyto testy eh, a i když vlastně jsme pouze předali určité návrhy členským státům, jak by to měli dělat, tak všechny členské státy eh, toto testování provedly a dokonce udělali i někdy více, než bylo od nich požadováno. Například Německo, ty měli provést 120 testů, ale udělali jich daleko víc. Co se týče Velké Británie, ty například provedli testování absolutně všech eh, eh, mrtvých zvířat eh, na jatkách. Podobně se zachovala i celá řada dalších členských států. A výsledky potom byly publikovány do 24 hodin po té příslušné lhůtě, což bylo 15. dubna. To se týkalo tedy Eh, jak té drogy, která se používá pro léčbu koní, tak eh, také přítomnosti koňského masa v těch eh, hovězích výrobcích. Jestliže se podíváte teď na ty výsledky těchto testů, tak pouze ve třech členských státech byla nalezena, bylo nalezeno toto léčivo v koňské mase, což je méně než 0,5 všech těch vzorků, které byly testovány, co se týče tedy Ehm, toho, že konské maso bylo v produktech, na kterých bylo napsáno pouze, eh, že se jedná o hovězí, tak to se projevilo u méně než 5%, eh, což není moc, ale přesto ehm, je to tedy těch 5%. Musím eh, říci, že se jednalo o určitý koordinovaný plán, který fungoval. Všechny členské státy se zmobilizovaly tak, aby reagovali na tyto praxe obchodní, které vlastně vycházely z podvádění občanů. Jakým způsobem tedy e, půjdeme teď dál do budoucnosti? Co jsme se z toho poučili? Ehm, co nám tyto zkušenosti dali? E, jak se o tom hovoří v tom akčním plánu, který jsem poslal 20. Eh, března vám, pane předsedo. Eh, soustředíme se na tři věci, pokusíme se zvýšit své schopnost, dále budeme eh, posilovat kontroly a sankce a také hovoříme o takzvaných pasech pro koně. Včera jsme zahájili práci na novém balíčku, který se toho týká. Jeden z návrhů Eh, se týká toho, že peněžitá sankce při porušení této eh, legislativy eh, se bude týkat toho, tomu hospodářskému zisku, které z toho daný podnik má. To znamená z toho, že podvádí. Čili místo toho, abychom hovořili o nějakém příslušném Eh, trestu, tak tady budeme hovořit o peněžitém trestu, který při porušení dané legislativy bude odpovídat eh, přesně tomu, kolik vlastně eh, díky tomu ten daný podnik získá. Myslím si, že bude potřeba se podívat také na ten systém toho koňského pasu. Teď bych chtěl se podívat na ty čtyři sektorové návrhy, které by měly zjednodušit a zefektivnit eh, naše zákony. To jsou ty základní body toho balíčku, čili místo toho, abychom měli různých 70 eh, právních úprav, tak teď bychom chtěli mít jenom pět těch základních. Včera jsme eh, také hovořili tedy o tom, že v rámci tohoto balíčku bychom měli zdůrazňovat také efektivnější kontroly a měli bychom se zaměřit také na příslušná rizika, která vyplývají z těchto věcí. Naším eh, cílem je mít eh, takové eh, nástroje, které by nám umožnily reagovat na všechny obavy, které se objeví a abychom zajistili skutečně vysokou kvalitu a zefektivnili veškeré kontroly a to v celém tom řetězci. Teď bych chtěl ještě říci jedno slovo o semenech, protože o tom se také hovoří. E, říká se totiž, e, a také jsem dostal nějaké dopisy týkající se toho, že komise se snaží posílit e, právě tu otázku semen tím, že vyžadujeme přísnou registraci. Ale to není pravda. Já bych vám chtěl říci, že to je dokonce nefér. Proč? Protože Eh, na základě té současné eh, legislativy všechna semena musí zkrátka být registrována. Poté, až bude zavedena tato nová právní úprava, tak ta eh, tradiční osiva budou mít vlastně lehčí život. Nebudeme je muset testovat pro potřeby registrace. A co se týče těch neběžných uh, semen, eh, tak tam u těch nebude vůbec potřeba eh, tu registraci provádět, protože v současné době se vůbec nerozlišuje mezi těmito eh, jaksi okrajovými semeny. Ta, ta další semena, která se, se popisují jako možnosti posílení vlastně celého toho, to, průmyslu, tak tím, že nebudeme u těchto marginálních semen vyžadovat registraci, tak tím vlastně pomůžeme těm malým podnikům. Čili jsou novou právní úpravou ty mikropodniky vlastně nebudou mít povinnost eh, žádat o registraci u jakýchkoliv semen. Jinými slovy, nebudou muset platit eh, žádné poplatky za registraci, pokud eh, tu žádost podá mikropodnik. A i u těch tradičních semen pak všechny podniky budou mít možnost snížené registrace nebo povinnosti, snížené povinnosti registrovat semena. Čili eh, jedna eh, věc je jasná. Toto jsou fakta. Pochopitelně můžeme souhlasit eh, s tou právní úpravou, můžeme být proti té právní úpravě, ale fakta jsou svatá. A proč bychom tedy myslím, že bychom tedy měli se eh, skutečně věnovat jenom tomu balíčku, tak jak byl uveden eh, a ne hovořit o tom, co mu předcházelo. Jinými slovy, já bych chtěl eh, vám chtěl skutečně říci, že takto to je, že v současné době je to lépe upraveno, máme menší byrokracii, máme menší povinnost registrace a to všechno se projeví i snížením nákladů. Co se týče eh, klonování a těch nových eh, potravin, eh, pan Leo, paní Liotard a také stínový zpravodaj si určitě vzpomenout na to, co jsme řešili v minulosti. Během tohoto slyšení jsem slíbil, že budu hovořit o dvou věcech, to znamená o tom klonování a také um, O té druhé věci, co se týče e, klonování, e, komise po dlouhých konzultacích v současné době finalizuje hodnocení e, dopadu. Vycházíme ze čtyř návrhů současně, současně s tím. Hovoříme tedy o těch nových potravinách ke kterým jsme dosáhli um, souhlasu v březnu 2001. Co se týče geneticky modifikovaných organismů, tam mě jde eh, o to, abychom dosáhli pokroku, také u toho návrhu o kultivacích. Eh, o tom hovoří ostatně také zpráva paní Lapáš. Eh, tady je potřeba, abychom se podívali na to, jakým způsobem můžeme dále pokračovat u této nové eh, právní eh, iniciativy. Já bych velice rád eh, vyřešil tu patovou situaci, tak abychom se dostali dál protože se jedná skutečně o opatření velice důležité, které umožní svobodu rozhodování pro členské státy, jestli budou chtít nebo nebudou chtít tyto plodiny GMO Eh, na svém území pěstovat. Co se týče eh, zdravotnických zařízení, pochopitelně toto eh, dostane na starost nový komisař. V současné době to spadá ale do mého portfolia. Naše návrhy odrážejí rychlý rozvoj technického pokroku a také zdůrazňují potřebu ochránit eh, spotřebitele a pacienty. Eh, chtěli bychom posílit ta eh, pravidla, která existují, to se týká hlavně těch orgánů, kterým se, na, na které se, kterým se adresují ohlášení. Půjde nám o to, aby i nadále Evropa byla v čele všech inovací v tomto mimořádně důležitém sektoru, který vytváří nové pracovní příležitosti a který nám dává možnost zvýšené konkurenceschopnosti. schopnosti a jak eh, určitě víte, my eh, neočekáváme, že by došlo k, nějakému předtržní, eh, k nějaké předtržní autorizaci, tak jak to existuje u farmaceutického průmyslu, proto vede v podstatě často k nárůstu nákladů a brzdí to inovace. Eh, Navzory tomu, co jsem právě řekl, ale budeme mít mechanismus dohledu, který umožní veřejným eh, orgánům, aby byli vždy informováni a aby si mohli udělat názor na eh, zařízení, která by představovala určité riziko. Myslím si, že tento tento návrh je pro mě mimořádně důležitý a já se mu budu intenzivně věnovat. Co se týče klinických pokusů, Tady bych chtěl říci, že e, vítám pozitivní reakci na návrh komise, i když bych měl možná něco říci, co nám trošku baví. A za prvé etika a etické výbory. Ten návrh se nesnaží e, nějakým způsobem vyjmout e, etické výbory z hodnocení kritických pokusů. Já bych byl ten poslední, kdo by vyjímal úlohu etických výborů z takovéhoto návrhu. Přesto však bych byl velice rád, aby tento návrh eh, eh, nebyl vnímán jako něco, co tuto věc nabízí. Takže si myslím, že, výbor, že eh, je potřeba mít na paměti, že se jedná o nařízení a ne o směrnici. Myslím si, že práce etického výboru ale musí být eh, součástí eh, eh, celkového hodnocení a nemůže být vnímáno jako samostatné. Za druhé, co se týče transparentnosti klinických údajů, všechny informace budou publikovány a bude existovat povinnost, aby rok po dokončení daného pokusu bylo vydáno také souhrné vyjádření ve všem, k všem výsledkům. Za třetí, klinické eh, pokusy ve třetích zemích. Pochopitelně nemůžeme vnucovat eh, třetím zemím naší legislativu, ale můžeme se pokusit o to, alespoň, aby veškerá, veškeré údaje byly eh, předloženy a aby byly víceméně ekvivalentní tomu, co my dáváme k dispozici. Co se týče uh, Eh, kritérií, které upravují ochranu eh, účastníků těchto eh, klinických pokusů. Tady je potřeba, abychom Eh, dokončili eh, práci na eh, této směrnici, pokud ji máme přijmout ještě tímto parlamentem. Co se týče hroze, která vyplývají z přeshraničního pohybu, tady jsem velice rád, že mohu konstatovat, že včera Evropský parlament a také Rada se dohodli o tom, této právní úpravě, která skutečně zajistí lepší ochranu evropských občanů při ochraně před těmito hrozbami členské státy díky tomu potom budou mít možnost například společně eh, získávat eh, vakcíny Eh, což eh, by se mělo podepsat během litevského předsednictví. Bude to pochopitelně na dobrovolné bázi, takže doufáme, že v budoucnosti už eh, se neobjeví žádná endemie v žádné evropské zemi, která by potom nebyla schopna mít dostatek vakcín. Co se týče zdravotního programu, to, čemu říkáme Health Program, k tomu zahájíme opět diskuse a sice hned až bude odsouhlasen víceletý finanční rámec. Tady spolehám na váš výbor a vůbec na celý parlament v tom smyslu, že skutečně se nám eh, podaří dosáhnout eh, dohody o tomto programu do konce letošního roku. Co se týče eh, další otázky a sice obecného poskytování zdravotních služeb. Tady je třeba si uvědomit, že žijeme v ekonomické krizi a jak jsem již řekl ministrům, řekl jsem, že Pochopitelně i ty zdravotní rozpočty budou eh, ovlivněny, pochopitelně to mělo vliv i na rozpočet vlastní komise, takže eh, tento ekonomický pomocný program by měl být implementován v těch členských státech, eh, v, v sou, tak, jak se na tom dohodne eh, trojka, to znamená Evropská komise, Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka. Je potřeba využívat také efektivněji všechny tyto systémy. Eh, všechny tyto reformy v podstatě už eh, potřebujeme, měli jsme je mít už před tou ekonomickou krizí. Takže ta opatření by měla zaručit dlouhodobou udržitelnost těchto zdravotních systémů a měly by také zajistit solidaritu mezi generacemi e, v rámci komise DG Ecofin e, je vůči DG Eh, já se zúčastním práce té trojky, kde hovoříme o otázkách zdravotnictví a kde nabízíme určité technické znalosti, eh, pokud jsme o ně požádáni. A v tomto kontextu pochopitelně vycházíme z, z principu subsidiarity. Děláme všechno pro to, abychom Eh, poskytovali poradenství o těch opatřeních, jejich cílem je zachovat ty základní hodnoty evropského zdravotního systému, včetně univerzality tohoto systému, spravedlnosti a eh, přístupu k, k péči zdravotní, která je vysoké kvality. Eh, jedním takovým příkladem je například, příkladem je například memorandum o porozumění s Kyprem, kde jsme vyžá, si vyžádali, aby na Kypru došlo k rozšíření eh, veřejného zdravotnictví, tak aby bylo poskytováno veškerému obyvatelstvu na Kypru. Eh, vážení poslanci, eh, poskytl jsem vám pouze jakýsi nástin toho, co v současné době máme na stole a velice se těším na vaše reakce ke všem těmto otázkám. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za tento zevrubný přehled toho, co ještě přijde a jsem vám velice zavázan také za to, co jste řekl k osivu, eh, že jste naprosto, zaujal naprosto jasný postoj, že tato diskuse a v mé mateřské zemi se vedla tato debata, že Evropská unie chce zakázat osivo. Já jsem se snažil hovořit s, s několika novináři a je skutečně překvapivé, že přes sociální sítě bylo zahájeno takové hlášení a všichni to obsali. A mně připadá skutečně nemožné, že určité záležitosti se nepřeskoumávají, ale prostě se pouze opisují. A proto vám ještě jednou děkuji za vaše jasná slova na tomto místě. Eh, možná, že bychom se měli eh, chytit i za vlastní nos, to znamená, eh, aby nám bylo jasno, že musíme vždy věci prověřovat a také hovořit s komisí v tomto mnohostraném chóru těch, kteří vyvolávají skandály a rozhorčení než eh, vůbec přeskoumají skutečnou situaci. Proto vám ještě jednou děkuji za vaše jasná slova. Eh, teď tady musíme tedy udělat kvadraturu, zvládnou kvadraturu kruhu. Nejprve budou hovořit stínoví zpravodajové. Potom uděláme přestávku, aby pan komisař mohl odpovědět a pak bych rád uzavřel řečnický seznam. Tady máme kolegy. Páš, Esther de Lange, eh, Michel Rivasi, Kudakis, Taylor, Pagnot, Oconi, Villiers, äh, Mas äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho, není tomu tak, v tom případě nyní. To už jsem, vás už jsem jmenoval. Kolegyni Jana Kudakis, to bych se vůbec nedovolil vás nedat na seznam řečníků. Eh, dobře, tím pádem uzavírám seznam řečníků. A jako první má slovo Petr Líze za koordinátory. Po té, co pohovoří všichni koordinátoři, dostane slovo pan komisař Petr Líze, má dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu komisaři za dobrou spolupráci od té doby, co jste v úřadě. A chtěl bych vyloženě poděkovat za to, že návrh na směrnici o tabáku přišel včas, což umožní uh, Eh, seriózní porady a jednání. My předložíme pozměňovací návrhy a budeme mít příležitost a šanci eh, skutečně v řádném postupu všechno včas eh, propracovat. K tématu klonování bych rád, abychom dostali co možná nejdříve návrh a rád bych vás požádal, abyste také vyvíjel odpovídající tlak na komisi. Moje otázka se vztahuje k vašim posledním poznámkách a sice práce komise v rámci trojky ve státech, kde panuje dluhová krize, koncem března eh, byl uveřejněn článek ve vědeckém časopise Lancet, kde autoři uvádějí, že tam došlo k dramatickému nárůstu infekčních chorob a celé řadě dopadů na zdraví v zemích Řecka a Portugalska a bylo řečeno, že komise dopad jejich politiky na zdraví doposud nezapojila do, nezohlednila. Čili chcete to poněkud přesněji popsat a já bych vám rád dodal odvahu pro to, abyste eh, s v rámci trojky eh, zapojil také know-how zdravotnictví. Eh, již v lednu tohoto roku bylo v Řecku rozhodnuto, že rejdaři zaplatí daně, což řadu let nedělali. A otázky zdravotnictví tam od počátku hrály roli. Lze inteligentněji šetřit než u pacientů, když sluším, že v Řecku existuje dvojnásobný počet lékařů než v průměru zemí OECD. Čili moje konkrétní otázka, eh, jak se tady angažujete a zda by nemělo dojít k přenesení daňové zátěže. Linda? Mm-hmm, thank you. Thank you, Děkuji a děkuji vám, pane komisaři, za to, co jste říkal o tabáku. Eh, já i stínový zpravodajové tady tvrdě pracujeme na tom, aby eh, se to odhlasovalo ve výboru ještě do léta a aby do konce funkčního období parlamentu a komise eh, ta legislativa platila. A dnes budeme mít zvláštní seminář o elektronických cigaretách, abychom se pohli. Zítra máme lhutu pro pozměňovací návrhy, takže všechno jde podle harmonogramu. A chtěl jsem se zeptat, Eh, k hygieně zpracování masa. Hovořil jste o balíčku eh, předpisů k eh, hygieně, pokud jde o zvířata a rostliny. Ale teď, pokud jde o zpracování masa, mělo to být na jaře a teď se to odložilo na konec roku. Co se děje? A potom jsem chtěla varovat. Hovořil jste o o analýze eh, založené na rizicích. Eh, do roku 2000 eh, řezárny, bourárny se kontrolovaly pravidelně, prakticky denně. To se změnilo po reformě z roku 2006. Od té doby se inspekce provádí jenom při oznámených inspekcích. Teď to chcete změnit. Ale já doufám, že se velice budete nad tím bedlivě zamýšlet, protože celý ten étos eh, komise po desetiletí je omezit inspekce, dát eh, více odpovědnosti firmám. A vypadá to, že díky tomu eh, mm, jsme se dostali dolů v posledních několika letech. A ono nestačí inspekce tři měsíce po skandálu. A co až opadne panika? Potřebujeme režim, který bude dlouhodobě stabilní a doufám, a doufám, že vy se na tím budete zamýšlet, pečlivě. Já se e, obávám, jestli oni to nechtějí odložit, aby e, celé to pozvěžení opadlo. Ale já vám můžu říct, že já určitě nestratím ze zřetele to, co se dělá a budeme velice bedlivě zkoumat to, co vaše služby navrhnou. Děkuji, Chris Davis, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci, pane komisaři. První se týká včel. Eh, zavedli jste určitá omezení k používání neonikotinoidů, takzvaných neonixů na včely a to já vítám. A to, se i, to je eh, princip eh, předběžné opatrnosti řádně uplatněný. Ale jak se to bude měřit po dvou letech? Nebude možné prokázat, jestli to funguje. Jestli neonikotinoidy jsou eh, příčinou klesajícího počtu včel. Možná, že pyroteroidy se místo toho budou používat. Čili jaké vědecké studie zadáváte, abyste zajistil, že, mal, že budeme mít nějaké důkazy? No je těžké v praxi eh, přijít s odpovědí za dva roky. Co se stane potom? No, potom dáte eh, návrh na eh, prodloužení toho stávajícího omezení? A no, potom ke kosmetice. V současné době máme komplexní zákaz eh, testování eh, kosmetických produktů a ingrediencí. Co děláte na jeho vymáhání, tak aby výrobci a dovozci dodržovali eh, ta pravidla? Děkuji, Krysy. Karl Schlitter, dvě minuty. Děkuji. Jestli jsem to pochopil správně k tabáku, tak jste říkal, že pokud budeme pokračovat se standardizovanými baleními, tak se nepostavíte proti takovému tahu parlamentu, ale to je dobrá zpráva. U tabáku eh, také hovoříme o rozšíření toho rozsahu působnosti, tak aby tam byly eh, požadavky ohledně o ochucení eh, doutníků a doutníčků, které stejně nemají žádné ochucení nebo žádné příchutě a potom vodní dýmky a tabáky pro ně. Takže tam nejsou eh, k tomu důvody, co byste nám k tomu řekl. A potom ehm, eh, k strategii omezení eh, potravinového odpadu. Například směrnice označování vajec. Lidé si potom myslí, že je třeba vyhodit vajec, která nejsou zkažená. Ve Švédsku je prostě máte v lednici a potom vám vydrží aspoň o tři týdny déle než to, co je na balení. Čili jaká pravidla předpokládáte, v potravinovém nařízení tak, abyste omezil eh, plítvání? A jaký plán máte pro eh, dosažení cíle eh, omezení, tedy snížení od potravinového odpadu o polovinu do roku 2025? Uvědomte si, že to má obrovský dopad na používání vody, půdy, pesticidů a tak dále. Čili toto je klíčové opatření, které by mohlo šetřit peníze i životní prostředí zároveň. Máte-li nějaké nápady, řekněte nám, prosím. A stejně jako Linda McEwen se obávám trochu těch eh, inspekcí a té moci, nebo toho, co by mohlo způsobit ten přesun pravomocí těm firmám samotným. A potom poslední věc. Měli jste vyhodnotit nová pravidla pro označování alkoholu a chtěl jsem se zeptat, jak je to daleko, protože už vám nezbývá tolik času. Můžete mi eh, prosím říct, jak jste tady daleko tady. Myslím si, že je velice důležité, aby si Evropané uvědomili, nebo většina lidé vědí, že eh, se opijete po alkoholu, že by se neměli být moc, ale eh, málo Evropanů si uvědomuje, jak zásadně alkohol přispívá k obezitě, že je tak kalorický. A to je, myslím, jedna z věcí, o kterých musíme lidi lépe informovat. Děkuji. A nyní Anna Rozbach. Tak, formand. Jeg vil godt tale lidt om veterinær medicin og folkesundhed. Altså, já er bekymret over, at vigtige fi... A pak já bych eh, ráda hovořila o veterinární medicíně. Eh, tyto záležitosti se bohužel hm, dostaly na pořád jednání mnohem pozdě a hodně se to také odsouvá, například návrh o revizi hm, veterinárně lékařské legislativy, například u krmiv. Eh, například rezistence vůči mikrobům. Tady komise přislíbila velice rychle zostření opatření navrhnout. Mm, to jsou tedy témata, kde již existuje celá řada materiálů, eh, usnesení z parlamentu a eh, z rady. Proč se to stále odsouvá, pane komisaři? Co vám brání? abyste tyto legislativní návrhy nám předložili zavčas, abychom měli šanci před koncem legislativního období je nechat projít. Je to jistě reálné a průchodné, bude-li existovat politická víle, vůle jako e, směrnice BAX. E, mám radost, že tato byla předložena, ale i další otázky hrají svou roli. Děkuji mnohokrát a jako poslední koordinátorka paní kolegyně Liotách. Já jsem ráda, že jste tady, pane Borgu, a děkuji vám za účast na debatě. A vy říkáte, že přijdete s něčím k novým potravinám a ke klonům. Já jsem opravdu ráda, že takový úmysl máte. Také jste říkal, že eh, to přijde po posouzení dopadů. Můžete eh, upřesnit, kdy to bude? Jestli to bude příští měsíc, za tři měsíce nebo příští rok? Protože všichni víme, že je legislativa tady třeba. Eh, ukázalo se to po Eh, těch problémech s hovězím a koňským masem eh, spotřebitelé musí věřit eh, tomu, co je napsáno na výrobcích, ať už jde o bezpečnost nebo o tom, jestli jsou to klonované věci nebo z koňského masa. Dále jsem chtěla ještě připomenout, že více než milion evropských občanů a většina parlamentu se podepsali pod osmihodinový limit pro přepravu jatečních zvířat. A, a já jsem se chtěl zeptat, jestli takový limit přijde. Potom se eh, tady eh, debatuje o eh, rizicích aspartamu, jak v politicky, tak vědecky, protože se ukázalo, že francouzské a italské úřady pro potraviny snížily dávku doporučenou denní, nebo povolenou denní dávku a nechtějí čekat na výsledky šetření EFSI. Jak vy se stavíte k téhle věci? Děkuji. A nyní dostává slovo pan komisař aby tedy zodpověděl eh, na otázky, otázky koordinátorů. Tak to je první otázce pana Lízeho k dopadům těch úsporných programů, které některé byly vyhlášeny dobrovolně, jiné v důsledku eh, programu Eh, odsouhlaseného s Evropskou komisí. Tak samozřejmě tohle je otázka eh, zkušeností. Sanko se začalo zapojovat eh, zejména do těch nedávných programů, které nenavrhují úspory kvůli úsporám, ale jde o to, aby celý ten systém se nezhroutil protože pokud eh, nenavrhneme eh, lék, tak se choroba bude šířit. A potom eh, utrpí celé zdravotnictví. Na Sanku se členským státům pokoušíme pomoci, protože pořád to zůstává na jejich odpovědnosti, zavést opatření, eh, kdy bude možné vydávat prostředky chytři, aniž by se snížily standardy. Já jsem navštívil Řecko minulý rok v únoru, a ne na inspekci, protože to není mým úkolem, ale abych pomohl. Komise eh, ostatně má jiné role než nestátní organizace. Musíme eh, pomoci řízení ženských států a nestavit se proti pokud eh, nebudou dodržovat eh, eh, pravidla, tak samozřejmě zájmy vytýkací řízení, ale komise má v zásadě pomáhat členským státům, zejména těm, kteří to potřebu, které to potřebují. A potom navzdory krizi a obtížím, které tady jsou, a, a navzdory tomu, že ještě se nepodařilo se z toho dostat, byla zavedena určitá opatření, která snížila výdaje. A zmíním dvě. Například eh, odstoupili od specializovaných léků na generické eh, léky, čili snížili výdaje na léčiva, které byly astronomické v Řecku. A také je tady otázka eh, léku na předpis. Tady hm, to je jednoznačně evropská solidarita v akci. Švédská vláda pomohla řecké vládě zavést systém elektronických předpisů který je teď jeden z nejlepších eh, v Evropě. A to snížilo náklady eh, na léčiva dostatečně. Samozřejmě jsou tady další problémy, eh, dostupnost pro veřejnost a nepojištěných dělníků, kteří nejsou zapojeni do systému a to je třeba řešit. Ale nesnažme se vyvolat dojem, že komise s potěšením snižuje náklady jenom kvůli úsporám. Všechno eh, musí mít svůj účel. Opatření eh, tedy eh, s účelem zachránit systém samotný například. A pokud se zeptáte, jestli je tady určitá vazba mezi snížením zdravotní péče a rozpočtovými škrty, tak pokud ty jsou nahodilé, tak ano. Ale pokud se podíváte například na eh, Řecko a eh, sebevražednost v Řecku, tak to asi není eh, škody ve zdravotnictví, ale krizí samotnou. Podle statistiky je také v Řecku nárůst počtu výskytu případů HIV. Někteří říkají, že to je přistěhovalectvím, někteří tím, že nejsou tady dostat, není dostatek rehabilitačních programů pro drogově závislé. A je třeba eh, několik let, než to začne eh, pracovat. A Iluk se na to podíval eh, pragmaticky. Jak můžeme, nebo já jsem se na to podíval pragmaticky a sice i jak pomoci Řecku okamžitě. A to tež se týká dalších zemí, které se, které se tedy zapojují do nějakých programů. Pokud jde o inspekce a zejména o ty hygienické věci, tak přijdeme s návrhem ve třetí čtvrtině tohoto roku. A nejde vůbec o to snížit eh, standardy, ale eh, zaměřit se na to, že eh, na ta riziková místa a maso je obyčejně rizikovější než jiné potraviny. Kde jsou ta rizika mnohem nižší. A ujišťují paní McEwen, že tady nepolivíme, protože chceme zachovat eh, v Evropě svoji pověst, co by eh, eh, nebo obecně pověst Evropy jako systému, který má jeden z nejlepších výsledků, pokud je o bezpečnost potravin. Potom, jak můžeme zajistit pokračování zkoušek, ať už jde o koňské maso nebo jiné typy bezpečnosti tak pokud jde o horské ma- koňské maso, tak reakce členských států byla nad očekávání pozitivní. Už jsem hovořil o Velkou, Velké Británii, o Německu, ale můžu zmínit prakticky všechny země. Které, ty se rozhodly provádět tyto zkoušky, i když to bylo jen doporučení komise. A, a věřím, že v dobách problémů a skandálu takovýhle eh, komise by měla mít právo nařídit eh, takové eh, zkoušky. A to je jeden z návrhů v novém balíčku ke zdraví zvířat, na kterém pracujeme. Ale každopádně ta naše doporučení byla plně implementována členskými státy a jak víte, my jsme okamžitě ty výsledky zveřejnili. Nicméně eh, ty inspekce zůstávají v působnosti členských států. A mohu také říci, že když se ty testy dělali ve členských státech, tak byly přesnější než ty testy eh, prováděné firmami samotnými. Takže eh, pozor, zdá se, že metody, které my jsme použili úředně, byly lepší než metody provozovatelů. A to musím vždycky eh, zdůrazňovat, protože je to fakt, to není eh, žádné, eh, žádný názor. Včely. Pane Davise, já jsem byl překvapen reakcí členských států, musím říci. To byla moje první zkušenost tohoto typu. Myslel jsem si, že vzhledem k tomu, že EFSA, EFSA obyčejně, EFSA obyčejně kritizována, eh, že eh, zakazuje všechno a ke všemu přikyvuje. Pardon, že povoluje všechno, vše, ke všemu přikyvuje. Tak většina členských států tentokrát nepřijala její stanovisko. A bylo to uh, velice bouřlivé. Ačkoliv existovaly vědecké podklady k tomu, že není pravda, že nebyly žádné terénní studie které by vedly ke stanovisku FC, které říká, že ne všechny neonikotinoidy mají ty špatné efekty na včely, ale že některé eh, části některých, konkrétně tří neonikotinoidů, vedou k dezorientaci včel a to nakonec způsobuje pokles včelí populace. Mě překvapilo, jsem myslel, že Většina členských států by eh, toto stanovisko přijala. A on to ostatně eh, bylo jenom po zastavení používání na, tři, na dva roky, aby se zjistilo, jestli tyhle eh, pesticidy způsobují ty škody, i když se, se to nedomnívá. Tak jsme tady měli celou řadu tedy hlasů proti. Musím říci, že některé členské státy už zavedli zákazy eh, tohoto typu pesticidů ještě před eh, evropským zákazem. A to samozřejmě má škodlivé dopady na ekonomiku. Ale naopak v některých členských státech došlo k postupnému nárůstu eh, včelých populací. Já bych to nebyl tak dogmaticky, abych říkal, že pokles čelých populací je dán pouze použitím těchto pesticidů. Ale je bez pochyby, že jedním z faktorů, kromě nemocí a změn klimatu možná, který vede k poklesu včelých populací, je používání některých typů neonikotinoidů. A vzhledem k té tvrdé opozici eh, které čelíme ve stálem výboru, až do té míry, že se nenašla žádná kvalifikovaná většina pro ten návrh, i když byla absolutní většina členských států, jak pokud je o váhu vlasů, tak pokud je o počet pro ten návrh, tak jsme se drželi přísně stanoviska FC, Kromě výjimek pro eh, skleníky, a některých plodin, které nepřitahují včely a, a kde se to může použít po období květu. Budou dva roky stačit? No tohle bylo rozhodnutí členských států, které tedy začnou eh, s dvouletým obdobím a uvidíme, jestli můžeme dosáhnout eh, nějakých výsledků eh, těchto testů nebo toho zákazu. Dostali jsme eh, zprávy, že jsou jiné pesticidy, které jsou v současné době schválené, které také mají ty negativní dopady na včely. Takže i jakmile tohle jednou prokážeme, tak eh, se k tomu eh, vrátím, protože je důležité chránit včely a také informovat obecnou veřejnost o významu včel. Četl jsem, že někde v některých azijských zemích vzhledem k poklesu eh, včelých populací se opiluje ručně. I když to mohli dělat zadarmo včely a, a ještě za to mohl být med. Takže eh, do této fáze se eh, situace zhoršila. A dokonce eh, firmy ve Spojených státech žalují úřady, které povolily takovéhle pesticidy. A chtějí také zažalovat Evropskou unii za to, že nic nezakázala. Takže ano, potom další věc kosmetika testovaná na zvířatech. Jsme v kontaktu s některými zeměmi, které dovážejí do Evropské unie, aby si to dali eh, doma do pořádku. K příchudím eh, v eh, tabáku pro doutníky, doutničky a vodní dýmky tam je ustanovení, že my neregulujeme tohle, pokud statistika neukáže, že došlo k nárůstu eh, spotřeby těchto výrobků. Takže eh, tyto eh, výrobky, které jsou spotřebou velice omezené, by mohly to znamenat zvýšení spotřeby, vzhledem tomu, že jsou vyňaté, tak komise v takovém případě může na ní uplatnit ta ustanovení. Takže ty výrobky nejsou zcela mimo působnost tohoto nařízení, jsou tam zmíněné v textu samotném. Ke klonování. Na zprávu o dopadu eh, čekáme. Doufám, eh, že už to bude, protože teď eh, klonování zvířat technicky za to je v Evropě možné. A myslím, že kontroverze nebude o tom, jestli se to může povolit nebo ne, protože obecné veřejné stanovisko eh, v parlamentu mimo něj je ve prospěch, ale spíše jde o to, do jaké míry můžeme očekávat nebo máme vyžadovat oznam, označení výrobků z klonovaných zvířat. Já doufám, že se nám podaří přijít tedy na, na nějaké řešení, abychom měli nějaký předpis pro tuto oblast. Ono je těžké to někdy interně vůbec zpracovat, zahájit tvoření té legislativy. Tragédie by byla, kdybychom na to začali pracovat a chtěli dosáhnout něčeho, co bude eh, komplexní, aniž by se nám podařilo dosáhnout toho minima. Takže když komise eh, představí návrh, tak musí mít eh, na paměti, do jaké míry je pravděpodobné, že spoluzákonodárci to schválí. Pokud to je pravděpodobně neprojde, tak se může spíše zaměřit na revizi stávající legislativy. A to v nějakém rozumném časovém rámcu rámci. Pokud jde o veterinární medicínu, tak eh, ten eh, návrh eh, vyjde do září. A teď se snažíme to doladit s komisí pro posuzování dopadu. Já jsem si jistý, že se to zaměří na ta nejdůležitější antibiotika, kde se vyskytuje makrobiální rezistence, tak aby to bylo k dispozici pouze pro lidi a ne pro zvířata. Potom označování alkoholu, ano. Čekáme na vyhodnocení eh, protialkoholní strategie a mělo by to být do konce tohoto roku. Děkuji, pane komisaři. A teď příští kolečko. Karl Heinz Florenz, minutu. Jako Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já jsem se eh, velice radovala jako konvenční zemědělec, že jste eh, hovořil, že jste se chopil eh, těch prostředků na ochranu rostlin. Starosti, které máme se včelami, nejsou proto, že mají tak dobré lobby. Obávám se, že ten problém sahá daleko hlouběji. Mohu jenom říci, že v mém regionu jsou malí živočiši eh, hmyz vlastně mrtví. Eh, když dva týdny pojedete eh, dolním rýnem, zjistíte, že prostě tam už neuvidíte žádný hmyz. Dřív se tam viděl celou řadu malých živočichů, ale potom jsme prostě dělali postřiky a oni zemřeli. Teď je jiná filozofie permanentně každý den eh, eh, zaniká nějaký mikroorganismus. Já bych vás chtěl požádat, abyste udržel pozornost eh, na tomto problému, ale myslím si, že i konvenční zemědělci toho hořce pocítí. Dva roky je příliš krátká doba. Já jsem velice za, abychom to, toto období zdvojnásobili a skutečně velice intenzivně na vědeckém základě a bez emocí to přeskoumávali. A teď se dostanu k tabáku. Nebudu hovořit ani o doutnících, ani o balení cigaret, ale chci hovořit o tom, pane komisaři, že v nařízení REACH, kde jsme vedli velikou bitvu, jsme se rozhodli, že tabákový průmysl své tabákové produkty musí pod REACHem nechat přeskoumat. Eh, eh, lidi z oblasti tabáku byli velice pozorní a řekli, ne, ne, ne, tabák je přírodní produkt a jako přírodní produkt je vyňat z rýče. Ale tabák už není žádný přírodní produkt, když obsahuje celou řadu chemických látek. My víme, že tam má 50 až 60 eh, chemických substancí. Musím vám říct, že tabácký, tabákový průmysl se tady jako brání tomu. Eh, je tady prostě určitá díra a tu díru musíme zavřít. Děkuji mnohokrát za dodržení času a teď paní Rod Berend a její pověstná stručnost. Um, Pane komisaři, děkuji za to, že se mezi nás přišel. Mám několik otázek. Za prvé ten eh, nový balíček, to je těch pět návrhů, o kterých jste hovořil, to jste přijeli včera. Eh, eh, těch pět právních úprav by mělo teď nahradit těch 70. Nemáte pocit, že, bys, že jste bohužel vzali v úvahu také otázku, jak eh, označovat eh, zemi původu. Eh, to je otázka, která souvisí také s možností kontrol, vysledování těchto věcí a já si myslím, že jste měli využít této možnosti. Co se týče těch zdravotnických zařízení, Já eh, se nebudu věnovat tomu, eh, jestli je to dobrý nápad to nechat na někom, kdo teprve začne, eh, kdo teprve vstoupí do své funkce. To je otázka jiná, ale vy říkáte, že by to vlastně mohlo zabránit další inovaci ale současně s tím eh, je potřeba si uvědomit, že potřebujeme eh, chránit naše občany a také pacienty, například v těch eh, případech těch implantátů, například kyčelního kloubu, které, to jsou ty implantáty, které vůbec nemají tu, to, tu značku ehm, Evropské unie, tak myslíte si, že skutečně Eh, trh toto může všechno řešit? Nemyslíte si, že potřebujeme skutečně eh, jiný způsob, jak před tím, než se dostanou tyto produkty na trh, by měly být schvalovány? Děkuji, není paní Korin Lepáš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel. Za prvé naprosto podporuji to, co právě řekla paní Rodberens o původu masa o geografickém původu, to je žádost všech evropských spotřebitelů a nevidím, proč bychom to neměli udělat. Za druhé musím vám říct, pane komisaři, že jsem byla mimořádně překvapená z odpovědi, kterou jste dal eh, paní Liotard týkající se klonování. Evropský parlament extrémně jasně v roce 2008 odhlasoval odmítnutí klonování. To, co vy nám teď říkáte, znamená naprosto jasně, že komise souhlasí s klonováním a to, co nám také říkáte, je, že tento, tato, toto klonování bude povoleno. Bohužel tady nejsou žádná pravidla, máte pravdu, ale velká většina spotřebitelů evropských, a to vy víte, nechce jíst klonované maso a nemá možnost dnes vybírat. To je situace, která je prostě nepřijatelná. Čili, pane komisaři, co je možné udělat, alespoň dočasně, je třeba oznámit evropskému spotřebiteli, že možná budou muset jíst klonované maso. Ale to myslím si, že komise by měla tedy jednat co nejrychleji a, a, a Spartam. My jsme měli schůzku, na níž se účastnila EFSA a také DG Sanko, kde zprávu EFSA a Spartamu byla kritizována a spochybňována a já bych ráda věděla, jaký postoj hodláte zaujmout k reglementaci a Spartamu. Děkuji mnohokrát. A teď Michel Rivazi, minuto 30. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel. Eh, dal jste, zaprvé za to, že jste nám poskytli informace a že reagujete na naše obavy. Eh, byl vám zaslán dopis, který se týkal eh, spolu s pravodou z nejrůznějších politických skupin eh, týkající se stres testů a kritérií, která byla navržena EFSO a také DG pro životní prostředí. Bylo to k bisfenolu a k parabenu. Otázka, která eh, se tady nastoluje, je, jaké testy se budou používat. Eh, to jsou prostě rušící přísady, které se, dáv- které se dávají do kosmetiky, ale také eh, poskytují živo čichům. Je to prostě chemického původu, ale to, co vlastně způsobuje ten jed a tu otravu, to není ta látka sama o sobě, ale ex- doba expozice. Čili tyto eh, stres testy spožďují eh, evropskou strategii týkající se těchto látek. Co se týče eh, zdravotních ustanovení a zdravotních ehm, pomůcek. Hovoří se o protézách a byl tady skandál týkající se protéz kloubních a kyčelních kloubů. E, kdybychom měli přísnější reglementaci, e, jistě by nedošlo k tomuto skandálu týkající se protest kyčelních kloubů. A e, Evropská agentura pro léky zkoumala také farmaceutický produkt, který je protizánětlivým prostředkem. Pane komisaři, a poslanci, kteří jsou zde e, přítomni, jsou proto, aby došlo k úpravě, k reglementaci e, tohoto e, přípravku. A farmaceutické laboratoře by potom již neatakovaly nespravedlivě Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. Um, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám velice rychlou otázku. Eh, pan komisař asi ví, že eh, minulý eh, týden byla znesena žaloba proti skotské vládě, to se týkalo alkoholu, to týkalo se to té minimální jednotky. Ehm, takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte, co si vůbec myslíte o, této, o tomto sporu a o tom, jakým způsobem tyto věci by měly vyřešit. Děkuji. Že paní Velice stručně, abych vám řekl, že včera večer eh, jak připomněl pan předseda, jsme dosáhli dohody v trialogu s komisí a s parlamentem týkající se hrozeb pro zdraví. A toto rozhodnutí eh, bylo diskuto- bude diskutováno a odhlasováno v plenárním, na plenárním zasedání v červnu tohoto roku. Eh, je to skutečně naléhavé, když vidíme, co se děje v Číně eh, s tím virem H7 a A9. A odpovídající služby Evropské komise Eh, při našem trialogu hráli skutečně dobrou roli v rámci generálního ředitelství Sanko eh, a byli dobrými prostředníky. Tento virus byl bych tedy rád, kdybyste mi mohl říci na vaší úrovni, na úrovni Evropské komisy, eh, kde se nacházíme v evoluci, ve vývoji, ke kterému by mohlo dojít při transmisi ze člověka na člověka, při, při přenosu z člověka na člověka, protože už bylo 25 případů, které bohužel byly naka- kteří bohužel byli nakaženi po prohlášení o této nemoci, která byla určitou mutací. Druhý bod. Eh, Bisphenol A Měli jsme požadavku na studii ze strany EFSI, eh, která podala zprávu eh, o diagnostice. Eh, bylo tady prostě 200 spolupracovníků, kteří se podíleli na práci o bisfenolu, který způsobuje onemocnění rakovinou. A já bych rád, zdali byste nám mohl říct něco bližšího k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové, pane komisaři, děkuji, že jste mezi nás dnes přišel, eh, abyste si s námi vyměnil názory. Já mám dvě rychlé otázky. Jedna otázka, myslím, už tady zazněla. Jedná se o klonované maso. My v současné době eh, zpracováváme zprávu, eh, která by měla upravit identifikaci hovězího masa a také označování tohoto masa je tady větší téma, to je kolonované maso jako takové. Vy jste nám řekl, že legislativní návrh bude publikovan v červnu 2013, to jste řekl už eh, v listopadu 2012. A myslím si, že už jste tak trochu odpověděl, já jsem byla bohužel na jiné schůzi. A druhá věc, O příležitosti legislativního balíčku ST oznámil, že očekáváme studii vyhodnocení dopadu týkající se hovězího masa a týkající se koňského masa, eh, co se týče masa přeměněného, transformovaného. Eh, kde se nacházíme v této evaluaci? Vy jste řekl, eh, že hodláte Eh, připravit tuto studii hodnocení dopadu před koncem roku, tak jak to bylo na začátku oznámeno. Ale eh, já bych chtěla vědět, jak to vypadá tedy s označováním hovězího masa. Chtěla bych znát váš názor. Zda bychom nemohli Eh, využít příležitosti, abychom eh, v této reglementaci zavedli pozměňovací návrhy k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás dnes dopoledne přišel. My jsme měli příležitost, pane komisaři, studovat vaše návrhy eh, detailně a dnes bych si přál, nejprve bych vám tedy velice ráda poděkovala, pane komisaři, eh, vám i eh, servisu DG Sanko za výsledky, které jsme obdrželi týkající se pozastavení těch tří neonikotinových látek. Eh, v Evropském parlamentu jsme o to také usilovali, ale teď bych se chtěla eh, zeptat k otázce hodnocení a dát vám eh, dvě specifické otázky. První otázka. Bylo tedy pozastaveno, vaše komise a pozastavila tři neonikotidy a ne, nikotinoidy, promiňte, a ale jsou tedy další, které jsou, uh, auto, které jsou povoleny. Uh, Eh, když jste počítal s vyhodnocením EFSI o těch dalších nikotinoidech, eh, které obsahují eh, toxické pesticidy a také přeskum modifikace směrnice příslušné, ráda bych se vás zeptala, proč komise dnes nepředstavila a nepředložila hodnocení dopadu a kdy s ní můžeme počítat. Děkuji. Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo, také děkuji, pane eh, předsedo. Eh, myslím si, že nezávadnost potravin je věc zásadní a proto společně se Slovenským institutem a ještě s dalším eh, organizací jsem se zúčastnila iniciativy, jejíž cíl, cílem je zajistit nezávadnost potravin. Účelem tohoto projektu bylo povzbudit eh, místní potraviny, nezávadné potraviny a také eh, využít eh, zdravé potraviny, jako je například, jako jsou lušeniny, jako je česnek a tak dále. To jsou plodiny, které v současné době se tady nepistují a většinou se dovážejí. Eh, chtěla bych se eh, zeptat na něco. Myslím si, že zdraví záleží na eh, kvalitě potravin. Provádíte nějaké studie v této oblasti? A Pokud ano, tak jaké jsou ty základní věci? A za druhé, hodnotili jste také dopad na zdraví u těchto potrav, u těchto plodin, o kterých jsem mluvila, to znamená opět ty luštěniny, česnek a další pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se eh, zeptat na otázku, která souvisí se zdravotní situací v různých zemích. Komise ve svém sdělení o solidaritě v oblasti zdraví pro snížení negativních dopadů na zdraví v Evropské unii, já jsem byla zpravodajkou této zprávy, eh, chtěla předložit zprávu pro informování o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v roce 2012 tato zpráva byla zpracována, ale nebyla uveřejněna až do současné doby když si uvědomujeme, že dostáváme zprávy, že situace se zhoršuje v různých členských státech, především v Řecku, v Portugalsku, na Kypru, včetně a Španělska, moje otázka je následující. Pane komisaři, máte nějaké povědomí o zhoršení této situace nerovnosti v oblasti zdraví a přístupu ke zdraví v těchto zemích sluhovou zátěží a jaké Eh, prostředky hodláte uskutečnit v Evropské unii pro odstranění těchto nerovností, hodnocení dopadu, eh, co se týče eh, úspor obecné povahy. Děkuji. Vážený pane komisaři, pane předsedo, chci poděkovat panu komisaři za jeho Eh, stálost a za jeho angažování se v oblasti nikotinu, nikotinoidu. Je to velice důležité a chci se připojit ke Karl Heinz Florencovi. Je to jeden z problémů, eh, se kterým se potýkáme, který chceme vyřešit, ale máme tady ještě celou řadu otevřených otázek. A druhá věc, nejedná se pouze o pesticidy, ale je to také otázka eh, rozmanitosti druhů. A včera předložený návrh týkající se osiva nás tedy nenadchl tak jako vás. My se domníváme, že tady existují určité body, které přispívají k tomu, že volná výměna zboží eh, je tady omezena. To znamená, z naší strany přijde celá řada pozměňovacích návrhů. Žádám vás však o důslednost v souvislosti s rozmanitosti druhů týkající se hmyzu, eh, když se jedná o seva, protože i tady existuje dostatek vědeckých poznatků, že pozměněné osivo vede k tomu, že při rozprašování je hmyz negativně ovlivňován. To znamená, eh, že když se jedná o to pěstovat geneticky přeměněné organismy, může dojít k ohrožení zdraví a k ohrožení živočišných druhů. V tomto smyslu bych se ještě chtěla připojit Dagmar Rothperen. Myslím si, že je důležité eh, zohledňovat označování původu. To je něco, eh, na co parlament upozorňuje a co žádá ve zájmu veřejnosti. Děkuji mnohokrát. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků a teď dám panu komisaři příležitost zareagovat na otázky, bude-li to možné v krátkosti doby, která nám zbývá. Prosím, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pokusím se nějakým způsobem vytvořit skupiny. Eh, těch otázek. Co se týče eh, země, země původu, místa původu, já jsem již řekl, eh, že má, jsme velice otevření k řešení tomuto Eh, problému, Já neříkám, že neexistují problémy, stále ještě eh, čekám na výsledky té zprávy o dopadu. Eh, doufám, že se nám podaří získat výsledky této zprávy do konce léta nebo na začátku podzimu a potom na, v závislosti na výsledcích z této studie potom předložíme určité návrhy. Eh, což se bude týkat řady oblastí, a to jak eh, interně, tak externě. Musím říci ale, že je stále více eh, členů parlamentu a také členských států se snaží prosadit tento návrh a stále více členských států v radě prosazují tuto myšlenku označení místa Eh, původu, jestli se bude jednat o místo, kde se to zvíře narodilo, nebo kde bylo eh, poráženo nebo bouráno, eh, to ještě není vyřešeno. Myslím si, že většina z vás, kteří hovoříte o této věci, zmiňujete z technického Eh, hlediska vlastně to se netýká toho skandálu s tím koňským masem, ale právě tento skandál na to upozornil a eh, spotřebitel se začne o tuto věc zajímat. A teď je otázka tedy, jakým způsobem by se to měly označovat eh, u těch nespracovaných produktů, což je věc, o které hovořil komisař pro zemědělství, protože pochopitelně, eh, pokud to bude možné, pokud se to ukáže v té studii, tak potom otázka je, jestli by se to mělo harmonizovat také s tím označováním těch nespracovaných produktů, protože pak by to eh, bylo daleko přísnější ještě, jinak eh, by tady mohlo dojít k určitému zmatku z právního hlediska. Eh, ale jak říkám, já jsem otevřený k těmto diskusím a jak říkám, stále více členských států skutečně je proto, abychom měli tento typ označování a pokud to bude pokračovat, tak my tento návrh určitě předložíme. A eh, proto také si trváme eh, na tom časovém rámci. Eh, já si nemyslím, že toto mělo být součástí toho balíčku o eh, zdraví zvířat, ale musím říci, že my skutečně máme v úmyslu eh, mít k dispozici zprávu již na začátku podzimu a potom v roce 2014 budeme mít k dispozici zprávu o rozšíření té povinnosti označování místa původu, eh, tak aby se to týkalo i eh, eh, například drůbeže, ovčího masa, kozího masa a tak dále. Takže mohu vám říci, že já skutečně jsem odhodlán tyto věci řešit, i když pochopitelně to provázejí určité problémy ale eh, je potřeba také si eh, uvědomit, že do určité míry se to projeví také na ceně. Eh, já si velice vážím toho, co řekl pan Florence o včelách a o hlodavcích, o myších tedy. Zdá se, že ochraně myší se nebude věnovat tolik pozornosti, protože se zdá, že včely jsou oblíbenější, ale nicméně je potřeba si uvědomit, že toto Eh, má vliv i na celou oblast zemědělství. Hovořili jste také o té směrnici o tabákových výrobcích a také o těch lobbystech, kteří působí ze strany výrobců tabáku a chtěl bych eh, říci ještě něco, co jsem již zmínil úplně na začátku svého úvodního vystoupení. Asi se ti, kteří jsou proti eh, tomu, co navrhujeme v té směrnici o tabákových eh, výrobcích a ještě více proti tomu, co vy navrhujete ve svých pozměňovacích návrzích, protože ty jsou ještě přísnější než to, co navrhuje komise. Ti, kteří jsou proti tomu, ti neřeknou ne. Oni se zkrátka pokusí to všechno odložit. A e, existují i pokusy, e, například e, v tom smyslu, který, která rada by to měla vlastně odhlasovat, jestli by to měla být rada pro zdravotnictví nebo jiné. A už jsme o tom hovořili, kde pochopitelně postoj ministru pro hospodářskou totiž se liší od Eh, jiných ministrů, ale já si myslím, že v zásadě se jedná o zdravotní otázku. Jestliže se nám podaří snížit počet z eh, kuřáku o 2%, což znamená 2,4 miliony lidí, tak to bude mít pochopitelně dopad na eh, zdravotnictví. Některé ty dopady možná budou negativní, ale hlavně jde o ty pozitivní a e, měli bychom my jako komise e, říkat, je to dobré, protože budeme mít víc pracovních příležitostí, e, a nebo naopak bychom měli se na to dívat z hlediska zdravotnického, to znamená, že bychom měli jít cestou proti tomu. Čili já se snažím říct, že bychom se měli pokusit zabránit komukoliv, kdo bude využívat inteligentní způsoby, ne jak říct jasně ne, ale zkrátka neříkat nic a v naději, e, že to bude řešit až ten další parlament, který potom bude jmenovat nového zpravodaje, který zráví další tři roky na přípravě e, nového návrhu. A potom to bude všechno trvat nejméně tři až čtyři roky, než se to všechno bude implementovat. Čili pokud my skutečně neuděláme tuhle tu věc v rámci tohoto parlamentního mandátu, tak se může stát, že se to všechno odloží o řadu let. Čili tady musíme být velice, velice opatrní. Co se týče osiva, na to se ptá paní Kadebach. E, já jsem se pouze pokusil e, skutečně tady určité mýty rozptýlit. E, musím říci, že ty informace, které jsou k dispozici, nejsou úplně přesné. Pochopitelně, že můžeme zbavit strachu ty, kteří si myslí, že Eh, eh, je to proti ním. Ne, já musím opakovat, že ty, ta opatření skutečně eh, jsou liberalizující, to znamená, bude, budou ta, ta povinnost registrace bude skutečně mírnější, ale záleží na tom, jak to spolu zákonodárci vyřeší, ale naším úmyslem v žádném případě, a já myslím, že jsem už vám řekl, ta, ta fakta, proč to skutečně není pravda, že by se jednalo nějaké zpřícení, ne, v žádném případě případě to není v zájmu ani úmyslem komisem eh, posilovat eh, celou tuto otázku registrace tradičních osiv. Eh, možná, že teď konce myslíte, že to je pod tlakem, pod kterým komise je. Ne, já musím říci, že stanovisko už v tom návrhu bylo vždycky takové, jaké jsem teď řekl. Eh, co se týká různých potravin a vztahu eh, potravin k našemu zdraví. To eh, pochopitelně souvisí také s věcmi, jako je to, co jíme, jako je naše stravy, nedostatek pohybu, tabák a tak dále. Čili byl jsem otázán tu otázku toho, těch minimálních cen alkoholu. Všechny studie o kterých jsem informován a které se zabývají různými opatřeními, které mají kontrolovat buď tabákové výrobky nebo alkohol. Všechny tyto studie ukázaly, že navzdory tomu, co si mnoho lidí myslí, to, ta opatření, která jsou e, nejefektivnější, jsou opatření fiskální. Možná si myslíte, že osvěta je důležitá, osvěta proti alkoholu, proti e, kouření, e, že ty jsou nejefektivnější, ale já sám jsem byl překvapen, když jsem se dozvěděl, že to jsou fiskální opatření, která jsou nejvíce efektivní. Takže není eh, pravda, že eh, pokud eh, cena tabáku nebo cena alkoholu se zvýší, tak ti kuřáci stejně vždycky budou kouřit alespoň tolik, kolik kouřili dříve. Ne, má to skutečně dopad, můžete tomu říkat kruté opatření, ale má účinek a to se týká také potravin čím eh, eh, vyšší jsou ceny zdravé, zdravých potravin, tak tím pochopitelně méně eh, se budou kupovat. Mě zajímala ta otázka. Jsem rád, že ten soudní případ nedopadl dobře. My jsme pro tento přístup. Cokoliv povede ke snížení eh, spotřeby alkoholu a co odpovídá eh, evropským eh, smlouvám, to jsou věci, které my podporujeme. Řekl jsem, že bych chtěl mít politiku soudržnosti také z důvodu zdravotních. Podíváme-li se na průměrnou průměrný délku života, tak ta pochopitelně, že se liší mezi jednotlivými členskými státy Eh, řekl jsem ministrům zdravotnictví, že eh, nemá cenu, abychom neustále si stěžovali na snižování eh, rozpočtu. To už se stalo, jak si pochopitelně to má dopad na nás, na všechny. Ehm, dokonce i DG Sanko se musel vypořádat se snížením rozpočtu, takže dík, myslím si, že by bylo daleko lepší, pokusit se ovlivnit rozhodnutí, která souvisejí s těmito úsporami e, našeho rozpočtu. Nesnad snad proto, že by zdravotnictví bylo úplně imunní proti těmto škrtům, ale v tom smyslu, že bychom měli argumentovat tak, že můžeme e, utratit méně, ale přitom udržet určité minimální e, standardy zdravotní péče pokud se mě zeptáte, jestli tyto škrty rozpočtu měly vliv na eh, zdravotní stav, tak pochopitelně bylo by těžké něco, takové teď, něco takového teď určit přesně, protože eh, to souvisí s takovými otázkami, jako je třeba duševní zdraví a duševní zdraví nemusí být eh, nutně odrazem těch úsporných opatření, ale může odrážet tu ekonomickou krizi. Eh, musím říci, eh, že eh, my stále máme jakýsi sociální kompas v DG Sanko, že se věnujeme těmto otázkám a i v této oblasti bychom rádi pomohli. Nechceme nařizovat nějaká úsporná opatření, ale e, všechny země zkrátka e, nebudou mít jinou možnost, než zavádět určité reformy. E, pozitivní na tom je to, že existují moderní technologie, které nám mohou pomoct dosáhnout tohoto cíle, to znamená utrácet méně, ale přitom zaručit určitou vysokou úroveň péče ten celý elektronický eh, eh, systém, tak jak byl aplikován v Severním Irsku, i k tomu se budeme věnovat. V současné době se ho zúčastní asi 20 tisíc eh, pacientů v zemi, kde skutečně již výsledky byly dosaženy v této oblasti. Pan Parnio hovořil o těch rizicích přeshraničních, Eh, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste ocenil práci DG Sanko. Já jsem si eh, dělal určité eh, starosti ještě předtím, než tato směrnice byla přijata spolu zákonodárci, protože princip subsidiarity je velice vhodný argument, který velice často může zabránit parlamentu nebo komisi, aby se angažovali v nějaké aktivitě. Je nám řečeno, na to vůbec nesahejte, protože to je na členských státech. Co se týče zdravotních otázek, Myslím, že ten princip subsidiarity je možná silnější než v jiných oblastech, což možná vysvětluje to, proč evropští eh, ministři zdravotnictví, na rozdíl od ministrů zemědělců, zemědělství a tak dále, se scházejí pouze dvakrát eh, ročně. Já bych byl rád, a eh, působím na předsednictví v tom smyslu, aby se setkali alespoň třikrát ročně. Teď těch věcí je strašně důležitých k diskusi skutečně hodně, ať už je to ta otázka tabáku, tlaku nebo klinických testů a tak dále. Čili eh, eh, stále tedy platí to, že ministři zdravotnictví se scházejí pouze dvakrát, ale já se pamatuju, že jsem jim říkal, že princip subsidiarity má ještě druhou stránku mince. My vždycky hovoříme jenom o tom prvním, to znamená, eh, nepleťte se do věcí, které mají zařizovat členské státy ale u těch opatření, kde, ale týká se pouze těch opatření, které mohou efektivním způsobem řešit ženské státy. Ale pokud máme nějaké přeshraniční epidemie, když máme třeba ptačí epidemie, tak eh, potom pochopitelně eh, spojenými silami můžeme tyto věci daleko lépe řečit. A potom vlastní princip subsidiarity nám umožňuje tyto věci daleko lépe koordinovat. A proto jsem velice rád, že díky vám se nám podařilo uh, tuto otázku přeshraničních rizik eh, eh, vyřešit. Eh, co se týká toho viru H7 a 9, Světová zdravotnická organizace 2. května hovořila o 128 potvrzených případech lidské infekce a 26 pacientů již zemřelo. Komise monitoruje tuto situaci ehm, Eh, jsme v kontaktu s Evropským centrem eh, ve Stockholmu a také se Světovou zdravotnickou organizací. Je to eh, skutečně další skvělý příklad toho, jak je potřeba zajistit koordinovaný přístup. Od 31. března jsme Evropské centrum provedlo dvě hodnocení rizika na kterých se podělily eh, členské státy. Ten, to třetí hodnocení situace bude brzy publikováno. Eh, Zdroj tohoto viru zatím se nám nepodařilo doložit a zatím ani nemáme eh, důkazy o tom, že by se to přenášelo z člověka na člověka, i když pochopitelně nemůžeme to vyloučit. Více eh, než 2000 kontaktů eh, s těmi eh, nemocnými bylo vyšetřeno a zatím nemáme tedy žádné důkazy o tom, že by se to přenášelo z člověka na člověka, takže to riziko dalšího šíření této choroby je považováno za velice nízké riziko. Nicméně kdokoliv, kdo byl nedávno v Číně a má problémy s dýcháním, má problémy s horečkou a tak dále, tak takový člověk by měl být vyšetřen a proto také používáme eh, definici, eh, prozatímní definici H7 eh, a 9, zatím to odsouhlasily všechny členské státy a ehm, také výbor pro zdravotní bezpečnost v Evropské unii a také ten celý systém včasného varování tyto věci sleduje. Právě celá tato síť eh, by se měla zítra sejít eh. Kromě toho eh, máme také jakýsi mechanismus, který již byl aktivován a e, ten umožňuje členským státům, které chtějí poslat určité e, vzorky e, do laboratoře tak, aby došlo k charakteristice daného viru. Jak říkám, riziko je nízké, ale není možné nad tím mávnout rukou. Také ta naše jednotka v Lucemburku v současné době se této věci věnuje a vlastně se tomu věnovala ještě předtím, než vypukla ta malá Eh, epidemie. já Na mě to udělal obrovský dojem, ale nesmí být blahoskloní, pochopitelně eh, veškerá, dovoz veškeré živé drůbeže z Číny je v současné době zakázán do Evropské unie. Já si myslím, že to snad jsou všechny, eh, nebo alespoň většina těch otázek, které mi byly položeny. Ne, ještě, to je ta otázka Aspartianu. Tady máme stanovisko EFSI Eh, to stanovisko by mělo být hotové do podzimu letošního roku. EFSA mě informovala, že zatím toto stanovisko nevydala. Eh, souvisí s tím, že EFSA obdržela obrovské množství připomínek a proto EFSA sama požádala o to, abychom jí dali více času na to, aby, a my jsme to na to přistoupili, tedy na toto to prodloužení termínu. Co se týče bisfenolu A, podobně jako u jiných látek, Eh, pochopitelně nové opatření je vždycky lepší eh, řešení. Eh, očekáváme opět hodnocení EFSI k této otázce. Já jsem odpověděla tu otázku toho skotského alkoholu. Co se týče endokrinových disruptorů, tady pan, profes, pan komisař Poltočník, to má na starosti, spolupracujeme s příslušným DG a snažíme se zjistit, jaký dopad to má na kosmetický průmysl, na pesticidy a tak dále. A je potřeba e, mít určitá kritéria upravující tyto látky a to opět do konce letošního roku. Já vám mnohokrát děkuji, pane komisaři. E, Myslím, eh, že eh, bychom mohli vést eh, prakticky na každém zasedání výboru pro životní prostředí dialog, protože je tady celá řada otázek, které zpracováváme my i vy. A opravdu vám srdečně děkuji za všechny kolegy, za výměru názorů a za to, že jste odpověděl na naše dotazy. Do konce mandátu jistě budeme ještě vést mnoho kontaktů. Myslím si, že jednou v eh, komisi eh, přestane eh, to, ta, ta, ta rozštěpenost pravomocí, protože, nebo odpovědností, protože prostě zdraví a bezpečnost spolu souvisejí. Čím více je to rozšištěné, tím ehm, obtížněji je možné se na tom shodnout. Je eh, zřejmé, že máme předsedy výborů, eh, kteří by chtěli eh, dokonce rozdělit výbory podle toho, jak je rozdělená komise věcně. A já jsem byl zejména proto, tak aby takové věci jako životní prostředí, bezpečnost potravin a krmiv byly všechny dohromady. Každopádně vám děkuji mnohokrát a určitě se uvidíme znovu. Vy jste tady vždycky vítaným řádným hostem. Tímto končím u zasedání a příští zasedání bude 29. a 30. tady v eh, Bruselu. Přeju vám všem dobrým chuť a šťastnou cestu odpoledne domů.